Eh, Vážení kolegové, musíme začít eh, naše, eh, naše zasedání hlasování. Prosím, můžete mi... Můžete, prosím, zkusit tu kartičku a uvidíme při první události, zdali funguje. Takže eh, pokud souhlasíte, tak eh, začneme s hlasováním a to nejprve o zprávě doporučení Radě a komisi ohledně vyjednávání o uzavření dohody o přidružení Evropská unie Moldavsko. Spravodajem je Sir Watson, mm, který eh, nás poctil svojí přítomností a můžeme tedy začít ne, tak mezi kolegy. Můžeme tedy začít hlasovat. A začneme návrhem 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnut. A návrh 27. Kdo je? Ústní pozměňovací návrh pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 28. 28 je, eh, takže ne, ten odpadá, takže 30. Pro, kdo je pro 30? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 31, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. 33 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, zkontrolujeme elektronicky. Návrh 33. Hlasujte elektronicky. Dobře, 49 hlasů. Uzavřeme hlasování. 34 ku 15 odsouhlaseno. 34, návrh 34 pro. Proti. Zdržel se a řekl bych odsouhlaseno, ale ještě jednou budeme hlasovat, a to elektronicky. Prosím, hlasujeme o 34. Hlasujte. Ještě chybí jeden hlas. Uzavřeme hlasování. 52, 52, ano, uzavřeme. Odsouhlaseno. 28 ku 24. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. A nyní návrh 44. 44. Pro? Proti? zdržel se odsouhlaseno. A musíme hlasovat teď o 37. Zapomněli jsme, kdo je pro 37, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 45, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 46 pro, proti, zdržel se zamítnut. 47 46 zkontrolujeme elektronicky hlasování o návrhu 46. Konec hlasování. 28 ano, 26 ne. Návrh je odsouhlasen. 47. 47 ne, to ne. 49. 49, kde pro? proti, zdržel se zamítnout. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 52, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 53 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen návrh 58. Eh, Kdo je pro? Proti? Slyšel se zamítnout. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. 62 pro. Proti? Zdržel se odsouhlasen. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. Nyní se dostáváme k kompromisu 5. Kdo je pro? proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kom, ne, návrh 68 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 69 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 7, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní návrh 72. Pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 73. Pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 78. Pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 79. Pro? Proti? zdržel se, nejsem si jistý. Hlasujeme o návrhu 79. Hlasujte prosím elektronicky. Zkontrolujeme. Konec hlasování. Třicet dva pro, dvacet devět proti. Odsouhlaseno. Aha, máme tady jeden hlas za EPP navíc. Takže zopakujeme ještě jednou hlasování. Výborně, takže hlasujeme o 79. Elektronicky. Takže to je, můžeme uzavřít. Odsouhlasen návrh, odsouhlasen 32 k 27, 80 stažen, 81 pro, proti zdržel se, zamítnut 82 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 83 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 84 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 85 odpadá, 86 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 87 pro, proti, zdržel se, Zdá se, že byl odsouhlasen. Nesouhlasíte? Dobře. Takže to prověříme, hlasujeme o návrhu 87. Času máme dost. Hlasujeme o návrhu 87. 87 elektronicky. Konec hlasování. 39 k 21. Návrh byl zamítnut. 89. Kdo je pro? proti, zdržel se, odsouhlasen. 90 odpadá, 91 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. De, ne, 15, 15, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 18 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Os, 19, 18 byl odsouhlasen, no jak chcete. Hlasujeme o návrhu 18 elektronicky. Konec hlasování. 32 k 28, takže odsouhlasen. 19 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 20 s ústním návrhem 1, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 21 s ústním návrhem 2, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 22 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. E, návrh 23 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 24 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 25 pro, <clears throat> Proti? Zdržel se odsouhlasen. Návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen dva. Pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen tři. Pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen pět. Pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen šest. Pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen sedm. Pro? proti, zdržel se odsouhlasen 9 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 11 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 12 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 13 pro, proti, zdržel se, řekl bych, odsouhlasen. Ano, 13. Chcete zkontrolovat. Dobře, hlasujeme o návrhu 13. 13. Konec hlasování. 31 ku 26 je odsouhlaseno. 14 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. A teď bych navrhl, abychom hlasovali unblock. Ne, Já jsem pochopil, že nechcete, takže ano, hlasujeme en blok od 1 až po 6. Kdo je pro? Proti? Aha, vy to už vidíte intuitivně, takže už hlasujeme o konečném návrhu. E, čtete moje myšlenky, takže výborně hlasujeme teď o konečném návrhu elektronicky. Konec hlasování. E, takže vidíte, 54 ku jednomu, takže ho nepovýšili jen tak náhodou do šlechtického stavu. Dobře, takže, e, takže prosím, nezapomeňte si tady kartičky a budeme pokračovat. Budeme pokračovat. Budeme pokračovat s programem, který je o regionální úmluvě o preferenčních pravidlech eh, a eh, takže náš kolega Vincent Peyon již je zde a je autorem návrhu rozhodnutí Rady o regionální umluvě. Jak dobře víte, Prosím, kolegové. Pokud eh, chcete odejít, tak poklid, pok, v poklidu, klidně. Já jsem říkal, že jde o eh, náš souhlas. Je to eh, tedy v kompetenci výboru INTA a my tedy pouze se vyjadřujeme stanoviskem. Máme zde harmonogram pro přijetí hm, zprávy INTA. Víme, že ten harmonogram se změní. Spravodaj požádal o stanovisko právní službu takže asi eh, dojde ke změně původního plánu. Nicméně dnes zájme diskuzi, ale s tím, že eh, ten termín pro pozměňovací návrhy ještě není určen, takže to necháme na jindy. Dám slovo kolegovi Pejonovi a já doufám, že kolegové si ho vyslechnou velice pozorně a klidně. A, takže prosím, kolego Pione, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Tak jak jste řekl, tak eh, jsme tady eh, tak tady máme stanovisko o pravidlech o původu. Je to technické téma. A možná, že to je téma, které není úplně lákavé, bude mít ale velké dopady pro eh, mnohé jižní země. Eh, tato úmluva se týká pravidel o původu. Znamená to tedy, jde o kritéria, která umožňují stanovit zemi původu určitého produktu a kumulace eh, těchto míst původů eh, také eh, se týká kumulace mezi minimálně třemi zeměmi. Ustanovení této úmluvy budou platit na středomorskou oblast. Týká se to Evropské unie potom těch, kteří se účastní barcelonského procesu. Jde o státy eh, Evropského združení volného obchodu, eh, Island, Liechtensteinsko, Švýcarsko eh, a tak dále. A potom také ti, kteří se účastní procesu přidružení, to znamená země východního Balkánu. No, toto téma je velmi často málo známé a jde především o racionalizaci, protože dnes máme asi 100 různých bilaterálních eh, dohod, pokud jde o, nebo textů, o, pokud jde o tato pravidla. A znamená to eh, tedy že je potřeba to syntetizovat. Měli bychom to samozřejmě také revidovat, tak aby to bylo všechno jednodušší. Akt komise už na tom pracuje. Tento text umožní také, jak jsem uvedl, usnadnit eh, zapojování nových partnerů eh, z této z nové zóny, například Maďarsko, eh, týká se to například Ukrajiny a nebo jednoho dne i Líbie. Dále jde o to, aby se do toho zapojili země západního Balkánu, do toho systému tak, jak v tuto chvíli funguje, protože dosud tam byly trochu jiné dohody s Evropskou uní, pokud jde o obchodní preference. Třetím cílem je usnadnění obchodu podpora obchodu mezi členskými zeměmi a možnosti, které se tady nabízí některým jižním zemím, tedy aby měly eh, tyto obchodní preference, Eh, ještě zvětšují složitost tohoto systému, proto je ten systém málo používaný a oni také potom velmi málo používají své výjimky eh, z nějakých celních poplatků a tak dále. A já bych si přál, aby to stanovisko, které přejmeme, bylo tedy pozitivní, protože ty cíle, které jsem zmínil, eh, jsou všechny velice eh, chválihodné, protože eh, tady rozvíjí ekonomickou integraci euromediterální oblasti. To je velice důležitý cíl této politiky v oblasti Středomoří. Naše partneři, kterých se to týká, si to už přáli dlouhou dobu a samozřejmě došlo tady k arabské revoluci a v tom, co tady v této souvislosti zaznělo, je to velice důležitý krok, silný krok a já bych to právě chtěl tímto způsobem doporučit tomuto výboru, aby tedy příslušné výbory přijali tento text. Přijetí této úmluvy i když samozřejmě to bude vše příznivé, tak to samo o sobě nepřinese ty změny, které bychom si přáli. Bude potřeba zajít ještě dále. To znamená, že tato úmluva bude moci být opravdu eh, platná pouze v případě, že budou splněny některé podmínky a pokud budou odstraněny určité překážky. Je také potřeba, aby jižní země odstranili bariéry, které mají mezi sebou. To je v jejich zodpovědnosti. Je potřeba, aby podepsali eh, dohody jich jich o obchodu. Samozřejmě víte, jaké problémy tady jsou, zejména pokud jde o země Magrebu. Tato úmluva eh, musí vycházet z důvěry mezi eh, signatářskými státy. Musí tady být dobrá celní spolupráce, musí být ta ustanovení, která už existují, dobře naplňována. A eh, když se podíváme na některé ty dokumenty, eh, které nám předložily služby parlamentu, a nebo také občanská společnost, která se na nás několikrát obránila, obrátila, tak, a také jsme tady byli v komunikaci s celními orgány, a my jsme tady viděli, že jsou tady určité otázky, například dovozu některých produktů eh, z izraelské oblasti, eh, tedy eh, z oblasti Palestiny. A my samozřejmě nemůžeme vyřešit ty nejzávažnější problémy tímto textem a nechceme tady ani zahajovat nějakou obtížnou diskuzi, ale požádali jsme komisi, aby předložila nějakou hloubkovou a objektivní studii, která by se zabývala tou eh, skutečnou situací, protože, jak vidíme, eh, je tady, eh, tady složité klima a kontext přijetí této dohody. Závěrem bych řekl, že uzavření této dohody bude užitečné, nebo aby mohlo být užitečné, tak je potřeba, aby následovala modernizace pravidel eh, pro eh, středomorskou oblast, protože většina těch pravidel, které tady máme, už je z roku 1970. Tato modernizace by podle našeho názoru měla být eh, také podpořena modernizací obchodu ze strany středomorských partnerů. Je tady je to opravdu nezbytné, tím spíš, že se tady eh, také změnil politický kontext. Budeme se muset eh, vyjádřit na toto téma stanoviskem o středomorské obchodní politice Evropské unie. Je potřeba, aby tato politika byla ambicioznější, tak aby byla skutečně eh, v souladu s účelem tohoto textu, to znamená vylepšit obchodní vztahy s našimi jižními partnery. Děkuji. Děkuji, pane Pejon. A nyní má slovo paní Andre Kiene. Pane předsedo, za skupinu EPP jsem jmenována k této věci jako stínová zpravodajka. Domnívám se, že představa, aby tady byla jedna úmluva, která by dala dohromady všechny různé dohody o pravidlech původu, která teď v oblasti e, euro středozemí existuje, vítaná. Máme teď 60 různých e, dohod, což vytváří mnoho technických a administrativních problémů pro celní pracovní obchodníky a pro vývozy, protože těžko se vyznají ve všech těch rozdílných pravidlech, které v současné době existují. Umluva, jak už tady bylo řečeno, vlastně integruje všechny protokoly o původu, o eh, pravidlech o původu, které existují mezi uvedenými partnery. Takže nakonec tady bude jednotný systém pravidel, jimiž se řídí pravidla eh, eh, původ této oblasti. Abychom překonali původní překážky, se Evropská unie snažila vytvořit jednotný právní instrument a to v podobě regionální úmluvy o preferenčních základních pravidlech původu, jakožto eh, reference k jednotlivým eh, dohodám. Já si myslím, že bychom měli pokročit eh, s integračními procesy v oblasti euro eh, středozemí, zřejmě na, s ohledem na historické změny, k níž v tomto okamžiku v tomto regionu dochází. A samozřejmě důležitým nástrojem pro integraci může být vytvoření eh, hlubšího a strukturovanějšího režimu. A nakonec cílem je vytvoření oblasti volného obchodu. Ale integrace toho nemůže proběhnout, do dokud nedojde ke sjednocení systému pravidel původu. Možná, že víte, že Euromed, tedy příslušní ministři, um, už to schválili v Bruselu na svém zasedání v, v pra, prosinci minulého roku a proto teď je na nás, abychom k tomu tady také svůj souhlas. Chtěla bych ještě zmínit jednu věc, která byla zmíněna v diskusi, když se přesně o tom hovořilo včera ve výboru pro mezinárodní obchod. Náš eh, kolega, který je tady dnes přítomen ze socialistické skupiny panu paní Lenie, eh, Marie Lenikopa, která hovořila za zpravodaje na, eh, a pan za zpravodaje, že naši kolegové ze skupiny socialisté už kontaktovali právní službu eh, Evropského parlamentu, aby tady byl vytvořen právní hodnocení, co se týče bodu, které zboží, které postupuje na západní břeh z Izraele. A jak jsme o tom hovořili říkal včera a jak potvrdil zástupce komise, Evropská unie už má dohodu s Izraelem, která tuto otázku řeší a ta byla podepsána mezi Evropskou unii a mezi Izraelem v roce 2004 a jasně stanoví, že celní dokumentace vytvořená v Izraele ponese jméno města, věznice nebo průmyslové zóny, kde došlo k výrobě. A že výrobky z oblastí, které jsou od roku 67 pod izraelskou zprávou, nebudou požívat preferenčního zacházení. Od té doby evropští celníci si ověřili e, seznam poštovních kódů a e, tím se zjišťovalo, odkud e, pochází zboží a podle toho se uplatňovala ustanovení buď tarifní nebo netarifní. Já doufám, že naší právní službě to hodnocení nebude trvat dlouho a že to nevytvoří překážky pro to, aby tato umluva úmluva nemohla být schválena Evropským parlamentem. Praktický výsledek uplatňování um, eh, úmluvy bude eh, velká podpora a dynamika obchodu a obchodních výměn v této oblasti a povede to také k posílení politických vztahů. Nakonec bych chtěla říct, že já jsem pro tuto dohodu, protože schválení úmluvy bude velmi aktuálním krokem, aby se eventuálně vytvořila oblast volného obchodu ve středozemí. Děkuji. Grazie, onorevole Děkuji paní Andrekjene a nyní má slovo paní Kopa. Όπως πολύ σωστά είπε ο εισηγητής, η Περιφερειακή Σύμβαση για τους Πανευρωπαϊκούς... jak správně řekl zpravodaj, Evropská úmluva o eh, mm, preferenčních pravidel původu nahradí celou řádu protokolů, které se vztahovaly na eh, pravidla průvodu. Mělo by to být flexibilnější a jasnější, to je důležité. A mm, protože když se má novelizovat protokol mezi dvěmi signatáři, tak to většinou eh, způsobí celou řadu dalších různých dohod. A jak řekl správně zpravodaj nyní vlastně všechny eh, státy tam eh, teď provádí reformy a transformují se a všechny tyto země budou profitovat z této úmluvy. Abych na, zareagovala na paní Andrek ne. Tak tady bych řekla, že ano, to je příležitost teď zdůraznit důležitost jasnosti pravidel o původu výrobků. To označování musí být úplně jasné, aby nedošlo potom při celním řízení k zmatkům. Evropští občané přece mají právo detailně vědět původ každého výrobku. A pokud jde o otázku eh, těch eh, eh, tedy osad izraelských, to je důležitá věc. Pokud je o palestinská území, tak my jsme již o tom diskutovali na výboru INTA a e, ty osady izraelské jsou problémem a budeme doufat, že ten problém se vyřeší. Výborně, takže nevím, zdali zpravodaj se chce e, vyjádřit k tomu, co jsme vyslechli, tak prosím, má možnost, jinak můžeme uzavřít diskuzi. Takže prosím, pane Pejone. Několika slovy. Toto téma eh, jsme samozřejmě začali brát velice vážně, vyžádali jsme si studii, tak aby to tady, to říkám proto, aby vám to bylo jasné, udělali jsme studii o otázce produktů, o koloniích, je to velice složité téma a právo je tady eh, dobře nastaveno a bylo by možné dobře identifikovat ten problém. A celníci vlastně už ale nemají eh, hmotné prostředky k tomu, aby se v tom eh, mohli dobře orientovat. A ten projekt zjednodušení je důležitý a my jsme se tady snažili ty věci posunout. Tento problém tedy není zastřený, samozřejmě víme o něm, je potřeba ho řešit, ale musíme přihlédnout k tomu, jak je to složité a k tomu, že je potřeba opravdu posunout se vpřed. Já jsem velice rád, že jste tady vystoupili a myslím si, že k tomu můžeme vydat pozitivní stanovisko co nejrychleji, protože čas je drahý. Bene, eh, grazie. Děkuji a mm, mm, tomuto bodu, poněvadž vlastně my zde jsme eh, eh, byli schopni toto zvládnout rychleji, než jsme původně odhadovali, takže přerušíme jednání a budeme pokračovat 16.15 eh, Mahmud Džibril, předseda výkonné rady Národní eh, přechodné rady, takže se uvidíme asi tak za tři čtvrtě hodiny, tak později.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 Bene, cari colleghi, eh, <clears throat> credo... Milí kolegové, já myslím, že by bylo vhodné, abychom nenechali čekat eh, našeho hosta, který mm, přišel včas. To je eh, poslední bod na programu a máme to potěšení zde přijmout eh, pana Mahmuda Džibrila, který je předsedou výkonné rady Národní Eh, eh, výkonného výboru předsednictva Národní přechodné rady a mm, konáme to v rámci delegace se zeměmi Magrebu. Pane Čibrile, my jsme velice rádi, že s vámi dnes můžeme diskutovat o eh, stávající situaci v Libii. Vy samozřejmě můžete zcela svobodně zde se vyjádřit tak jak jste zvyklí, ale především by bylo pro nás zajímavé, abychom se seznámili s posledními skutečnostmi. Nedávno jste eh, byl v Číně a já se ptám, jaký byl výsledek vaší návštěvy tam. No, možná je to dost aktuální téma a i tady by nás zajímaly informace. Dále také bychom chtěli vědět, jaké kroky eh, podnikla ta eh, Národní přechodná rada, eh, jaké jsou, jaká jsou očekávání, co očekáváte od mezinárodního společenství v předvečer zasedání mezinárodní skupiny pro Liby, která se sejde v Istanbulu v pátek. Děkuji, že jste eh, přišel a hned vám eh, dám slovo. Prosím, máte slovo. Eh, Velice děkuji, pane předsedo. Je mi ctí a potěšením, že zde dnes odpoledne Eh, mohu eh, si vyměnit názory a informovat výbor pro zahraniční záležitosti. Zhruba před čtyřmi lety jsem eh, poprvé se setkal se zástupci Evropskému parlamentu. Přijel jsem sem, abych žádal Evropský parlament abych prosil o pomoc, aby se zachránili životy civilistů v Líbii dnes eh, mohu říci, že eh, situace pořád ještě trvá tak, jak byla, že ten eh, stroj na zabíjení pokračuje v tom, s čím začal před pěti měsíci. A my musíme pořád se bránit a klást odpor. Mezinárodní společenství se nadále snaží chránit civilní životy, životy civilistů v Líbii. Režim i nadále je hluchý k jakýmkoliv rozumným eh, radám, aby se skoncovalo s tímto krveprolitím a aby se vyřešilo mírovým způsobem. Proto eh, politicky řečeno si myslím, že Evrop- mezinárodní společenství, pokud dá zdroje dohromady a bude hovořit eh, jedním hlasem a postaví se tomuto nelegitimnímu, nelegitimnímu chování a praxi eh, současného režimu, a e, přitom e, pokud pomůže svým vojenským tlakem našim bojovníkům za svobodu a pokud také bude větší soudržnost <clears throat> a větší podpora ze strany všech na této země, komu je drahá věc svobody a demokracie, pak si myslím, že libijská revoluce dnes je na křižovatce a že právě hodně záleží na těch, komu je drahá svoboda a demokracie, aby se postavili aby mm, se zavázali svoji podporou a vynakládali veše možný nátlak tak, aby zvítězila libijská revoluce. Až zvítězí eh, libyjská revoluce v Lídii, v Líbyi, pak to bude nejenom v zájmu libyjského národa, nejenom to do, skoncuje s agonií a bolestí našeho lidu, ale také tím pomůžeme, aby zvítězilo eh, revoluce v Tunisku a v Egyptě. A myslím si, že by to také byla vítězství pro všechny hlasy demokracie na středním východě a vůbec ve světě. Pokud by eh, pán Bůh eh, nedopust, nedosáhla svých cílů, již je ustavit demokratickou společnost založenou na správním státě a ústavním eh, stejném zastoupení, na stejném zastoupení eh, eh, mužů a žen v politice, ve vládních strukturách. Pokud by tedy tato revoluce nedosáhla svých cílů, pak si myslím, že by si to vyžádalo celá desetiletí, než by eh, mohly zvítězit nové hlasy demokracie. Proto tvrdím, že nejde jenom o libijskou věc, jde o věc demokracie na Středním východě. Teď už je to strategický cíl pro všechny ty, kdo mají zájem na tom, aby na celém světě převá, pře, zvítězila demokracie a aby se po celém světě šířila svoboda. Libie je velice bohatá země, která je obdařena všemožnými zdroji. Má vysoce kvalifikované lidské zdroje i v cizině, i v Libii. Ale tato země byla zbavena své nejmenší šance, aby si sama svobodně zvolila svou budoucnost a aby budovala lepší budoucnost pro své děti. Eh, občané Libie byli zbaveni této možnosti, aby budovali takovou budoucnost pro své děti, kde by byla rovnost ve vzdělání, kde by bylo právo na lékařskou pomoc, kde by existovala správná infrastruktura a kde by bylo zajištěno zaměstnání eh, pro všechno obyvatelstvo. Není jich víc než 6 milionů 300 tisíc lidí. A zejména, aby byly rovné příležitosti pro všechny Libice účastnit se politického procesu a aby mohli se nahlas vyjadřit vyjadřovat k obecným věcem. Nejde tedy pouze o věc Libie. Teď už je to všelidská globální záležitost, protože vlastně symbolizuje to vše, v co my věříme, když se demokratické síly snaží zvítězit v tomto našem světě. Situace v dnešní Líbii, jaká je? Samozřejmě, že momentálně se objevují různé náměty, jak politickým způsobem vyřešit konflikt, ale stále základní pilíře tohoto řešení chybějí. Jakékoliv řešení, které by mohlo mít šanci na úspěch, že by ho akceptovali Libyjci, by mělo být založeno na dvou pilířích. První je vyhovět legitimním požadavkům libijským lidem a za druhé, aby okamžitě Kadáfi přestal s palbou do e, Libijců a aby byly vytvořeny humanitární koridory, tak aby se humanitární pomoc mohla dostat ke zničeným městům a ke všem e, uprchlíkům všude, zřejmě těm, kteří kteří utíkají přes tun- hranici z Tuniska. Jakékoliv politické iniciativy, které nebudou sledovat tyto dvě cíle, jsou odsouzeny k nezdaru. Proto bych eh, rád apeloval na váš vážený výbor pro zahraniční záležitosti, aby v této snaze podpořil lid Líbie, aby se hledalo skutečné politické řešení, aby se skoncovalo s krvoprolitím, s nimiž, eh, které zahájila mm, smrtící stroj Kadáv Kadávského, režimu Kadáfiho a pokračuje v něm, tak aby byla možnost zvítězit, aby byly co nejrychleji splněny legitimní požadavky libyjského lidu. Když hovoříme o humanitární pomoci, pak mm, bohužel vám musím sdělit, že situace se s každým okamžikem zhoršuje. Máme více než 450 eh, tisíc Libyců, kteří žijí eh, v Tunisku, uprchli z Tripolisu, eh, uprchli ze válečných zón i z Moseratus a žijí teď v Tunisku, kde nejsou, není postaráno o jejich základní lidské prostřed, potřeby, jako je střecha nad hlavou, oděvy, potraviny, zásoby. Přičemž zmražená aktiva dělají více než 140 miliard eh, v celém světě a proto bychom si mysleli, že lidské svědomí by se mělo probudit a uvědomit si, o jakou eh, tragédii se jedná. Blíží se měsíc Ramadán, kdy spotřeba v Libii, jakožto ve všech islámských zemích, stoupá normálně asi o 80 naši státní úředníci už po dva měsíce po sobě nedostávali platé. Lidé nemají za co by pořídili zásoby pro své rodiny. Pokud se nepostaráme o řešení i těchto finančních potřeb a to jako to, co nejdříve, pak to může být další tragédie, která se přidá k té, kterou Eh, způsobil režim Kadáfiho, ale tentokrát to bude tragédie, kterou vyvoláme vlastníma rukama. Nebude to jenom režim Kadáfiho. A co se finančních záležitostí týče, ty je třeba řešit patřičným způsobem. A domnívám se, že mezinárodní společenství musí si uvědomit, jak důležité je zajistit, aby lidé mohli žít. To musí být pro každého první priorita, protože jinak eh, nemá smysl, abychom vydávali miliony eh, dolarů, aby miliony a miliony dolarů vydávali různí partneři na ochranu civilních životů před bombardováním, jehož se dopouští režim Kadáfiho, a abychom zároveň přihlíželi, že lidé budou umírat, protože budou hladovět nebo nedostanou patřičné léky nebo se jim nedostane potřebné lékařské pomoci. Máme celé stovky takových případů, kdy lidé umírají prostě proto, že ve správnou dobu nedostanou správný lék. Proto si myslím, když hovoříme o eh, lidském, vědec, vojenském a politickém aspektu, pak vlastně dohromady mluvíme o tragédii, kterou už téměř pět měsíců prožívají občané Líbie. Proto bych rád znovu eh, apeloval na vaše lidské svědomí a na vaše politické zásady na podporu demokracie abyste stáli po našem boku a i nadále, abyste poskytovali podporu eh, národu Libie, dokud eh, nezvítězí a dokud nedosáhne možnosti správným způsobem přebudovat svoji zemi v souladu s legitimními požadavky, které opravdu budou eh, reprezentovat jejich ideály. Dovolte, abych vám znovu poděkoval za tuto možnost informovat vás o situaci v Libii a děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Eh, děkuji, pane předsedo Džibrile. A máme zde eh, sedm řečníků, ostatní ještě mohou se připojit. Chronologicky to máme, ne podle významu. Hm. Aha, takže eh, kolega Van Orden, tři minuty. Kolega Van Orden. Pane předsedo, děkuji. Já chci přivítat zde pana Čibrila. Zde opět. Pane Čibrile, můžete nám trochu více říci o té vaší národní radě, přechodné radě, jaké má funkce, jak je složena, eh, v podstatě koho zastupuje. Můžete nám říci, zdali máte i vztahy s dalšími Eh, libijskými eh, strukturami, které třeba žijí v exilu již po dlouhou dobu. Zdali je zde nějaká taková sjednocená opozice. Můžete nám k tomu něco říci? Eh, v úterý bylo řečeno, že emisaři Kadáfiho se skontaktovali s některými členskými státy, že snad chce odejít od moci. A je to důvěryhodné takovéto zprávy? A nyní vlastně pouze tři arabské státy se zapojily do operací NATO. A e, lidi jako vy nebo mm, jako vaše Národní rada, co můžete udělat, abyste e, motivovali další členy Arabské ligy, aby více podporovali operace, které nyní e, probíhají v Libii? A jaký signál byste vyslal vládám třeba Německa, Polska, které jsou členy NATO a mají dost velkou armádu a prostředky a nepřispívají do operací NATO? A co více lze udělat pro to, abyste eh, eh, motivovali ty, kteří zatím podporují Kadáfiho, aby ho opustili eh, ty vyšší různé činitele, úředníky, takže mm, a myslíte si, že by se třeba měla nabídnout jim nějaká imunita, amnestie, aby eh, ho opustili? Mm, jak to vidíte vy? Děkuji. Děkuji, pane Van Ordené. Ano, vy jste vlastně ušetřil minutu, kterou jste nevyužil. A tři minuty paní Desarnes. Děkuji, pane předsedo. Všichni jsme velice potěšeni tím, že jste mezi nás dnes přišel a všichni jsme vyslyšeli nebo slyšeli eh, váš apel, abychom za Evropu a za mezinárodní společenství podpořili ehm, eh, libijskou revoluci. My si samozřejmě přeje, aby uspěla. Je to důležité pro demokraty, ať už jsou kdekoliv, ať už v Líbii, v Evropě nebo na celém světě. A z tohoto pohledu tady jsme stejně odhodlaní jako vy. Chtěla bych položit dvě otázky. Francouzská diplomacie včera um, podle mého názoru prohlásila, že politické řešení se začíná formovat, to je um, ta věta, která tam padla. A mě by zajímalo, co si o tom myslíte, um, jaké tady máte požadavky na otevření, na uh, politické vyjednávání. Já jsem to slyšela, ale mě by zajímalo, jaký by tady měl být manevrovací prostor. A má druhá otázka se týká dalšího tématu. Eh, jde o AKMI, tedy Al-Qaidu eh, v Magrebu. A mě by zajímalo, nebo slyšeli jsme, že AKMI eh, tady získali některé zbraně z armády Kadáfiho a možná v této organizaci bude snaha destabilizovat anebo využít destabilizaci v Libii k nějakým zásahům a mě by zajímalo, abyste nám řekli, co si o tom, co si o tom myslíte, jak to vidíte a tak dále. Děkuji. Děkuji paní Der de Sarnes a nyní na tři minuty má slovo paní Brandner. Děkuji i já chci přivítat pana Žibrila. První otázka. Eh, je spojena s tím, co řekla paní Desarnes. Eh, je to otázka eh, eh, přiměří a zastavení palby. Víme, tedy mm, jak, jak se k tomu tváří Kadáfi, ale jaký je váš manevrovací prostor, jaké alternativy tam vidíte? a brzy se blíží Ramadán, takže jak vy to vidíte, jak to bude moci pokračovat takové bombardování a střelba a, mm, mm, a jak to bude s tou bezletovou zónou? Jak si myslíte, že by měly vypadat tam realisticky politické síly, třeba proto příměří? Vy chcete, aby se do toho zapojila Evropská unie, aby monitorovala dodržování příměří? A myslíte si, že bychom měli být aktivním aktérem v tom, samozřejmě pod záštitou OSN, ale myslíte si, že Evropská unie by měla hrát roli? Nebo třeba pověřit by se měly některé státy tím, třeba Francie, Německa, by měly být toho součástí nebo ne? A za jakých podmínek třeba Evropská unie by vám mohla v tom pomoci? A moje druhá otázka, nebo vy jste říkal přechod k demokracii. Já vím, že vy mm, vy pracujete na různých ústavních dokumentech a jak je to teď v té vaší radě? Do jaké míry jste se tam již dohodli na nějaké budoucí ústavě, ústavním pořádku? Jaký je stav jednání o ústavě? Děkuji. Děkuji, paní Brantner. A abychom eh, eh, dali tedy větší prostor na odpovědi, takže radši dám teď slovo panu Džibrilovi a budeme pokračovat po blocích, tak tří vždycky eh, příspěvku. Tak prosím. Dovolte, abych nejprve zareagoval na první soubor otázek, které se týkají složení Národní prozatímní rady. Když 17. Eh, února začala revoluce, vlastně během prvních eh, deseti dnů eh, byla vytvořena tato rada a tehdy měla pouze osm členů. Během několika týdnů se rozrostla na 31 členů. Dnes máme 49 členů v této prozatímní radě a s výjimkou čtyř měst reprezentují celou Líbii. Ty čtyři města byly pozvány, ale jejich místní rady zatím ještě nevyslali své zástupce, protože tady jsou určité rozdílové, názorové rozdíly v těchto místních radách ohledně toho, kdo by je měl zastupovat v Národní prozatímní radě. Jinak máme 49 členů a obráží to vlastně takovou homogenní strukturu dnešní libijské společnosti. Eh, Národní prozatímní rada nejprve předložila cestovní mapu. To se stalo eh, na druhé kontaktní skupině v Douha. Eh, tato mapa předpokládá demokratickou společnost vycházejícího ze zásad právního státu a ústavy, kde všichni by měli mít stejnou možnost se účastnit bez jakéhokoliv vylučování politických sil. A my jsme nastínili tu, tento plán, tuto cestovní mapu, dali jsme to přibližně na tři čtyři stránky a bylo to distribuováno prostřednictvím médií i prostřednictvím e, členů Mezinárodního společenství, které se účastní kampaně v Líbě a také prostřednictvím elektronických médií. Dnes eh, máme další dokument, kde se hovoří o stabilizačním procesu po pádu režimu. Hovoří se tam rovněž o národním smíření, o tom, jak uzdravit rány libyského lidu, jak budovat kapacity instituce, jak zahájit právní stát a správně nastavit vládní struktury. Myslím si, že tento komplexní dokument bude předlažen pozítří na zasedání v Istanbulu a předpokládám, že se bude také široce distribuovat prostřednictvím médií aby naši přátelé věděli, kam se ubíráme, respektive alespoň kam máme v úmyslu se ubírat. Druhá otázka se týkala toho, zda je Kadáfi ochoten se vzdát moci nebo je připraven se vzdát moci. Já tomu uvěřím teprve, až to uvidím na vlastní oči, abych byl otevř- upřímný. Pokud dojde k naplnění tohoto scénáře, pak eh, to samozřejmě podpoříme na 100%, my jakožto Národní prozatímní rada, protože by to ušetřilo libijskou krev, schrátilo by to období nutné pro smíření a poskytlo by nám to příležitost se zaměřit na řešení skutečných problémů, což je přebudování Libie. Větší arabské zapojení, dotažení, jak víte, prozatím. Ehm, v kontaktní skupině je šest arabských států. Z nich dva se aktivně účastní kampaně, je, je to Katar a Arabské Emiráty kampaně na záchranu životů civilistů. Rád bych váženým členům eh, výboru pro zahraniční věci připomněl, že usnesení eh, z roku do, eh, eh, rady o bezletové zóně bylo schváleno díky Eh, Arabské lize, která eh, k tomu vyzvala na zasedání Arabské, rad, eh, Arabské ligy, vyzvali bezpečnost, Radu bezpečnosti OSN, aby zavedla bezpečnostní zónu v Indii. Proto tedy je tady různý způsob zastoupení arabských zástup, za států, ale s výjimkou tří nebo čtyř států, které se prakticky neúčastní žádné aktivní činnosti, většina arabských států podporuje podporuje věc libijského lidu. Ohledně Polska a Německa. Myslím si, že to je věc, kterou řeší svrchované státy. Já nemohu do toho zasahovat, protože každý stát si sám rozhoduje, jakým způsobem bude jednat a jak to pokládá za patřičné s ohledem na své národní zájmy. Před deseti dny jsem byl v Německu a e, byla položena otázka za mě ministru zahraničních věcí Německa. Nelitujete toho, že jste se rozhodli nepodpořit e, příslušnou rezoluci Rady bezpečnosti? A on řekl ne, protože to, že my ji nepodporujeme, ještě neznamená, že jsme v této kampani neutrální. Každý stát si tedy může zvolit správné fórum, jehož prostřednictvím bude podporovat libijský lid, pokud samozřejmě zastává spravedlivou věc libijského lidu, ale jinak způsob forma je na příslušném státu pak eh, odpadnutí od Kadáfiho, to je důležité. My jsme vyslali vědecká, pardon, veřejná eh, prohlášení eh, důležitým elementům eh, v okolí Kadáfiho, že Nová Libie bude zemí odpuštění, kde se zaměříme na přebudování země, krom těch, kteří budou mít na svých rukou krev. A, nebo kteří se zapojí do korupčních praktik. A nebo o nichž bude známo, že se účastnili například mučení, ale že jinak je, e, e, Libie otevírá svou náruč všem e, je ochotná přijmout všechny své syny a dcery, protože chceme, aby Libie byla přebudována rukama Libijců. My tvrdíme, že náš stát bude právním státem. A samozřejmě je potom na soudu, aby eh, řešil um, tvrzení nebo rozhodoval tam, kde se bude o někom tvrdit, že se účastnil mučení. To nebudeme řešit my v Národní prozatímní radě ohledně prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Francie. Myslím tím eventuální připravované politické řešení. Myslím si, že momentálně eh, se objevuje mnoho námětů, které dostává kontaktní skupina a doufám, že nakonec se jejich prostřednictvím dospěje k skutečné komplexní mezinárodní iniciativě, tak, aby se sjednotilo mezinárodní iniciativa pod jedním politickým hlasem a z jednoho politického hlediska, aby se vyřešila humanitární tragédie, k níž dochází v Líbii. Předchozí eh, iniciativy, ať už vycházely z Afriky nebo ne, byly to jenom krátkodobé iniciativy, protože vždycky představovaly jenom jednu stranu a vždycky tam eh, něco z té rovnice chybělo. Ale doufám, že ta současná snaha opravdu eh, přivede k tomu, že z toho vyplyne jednotná politická iniciativa v Istanbulu, která bude zastupovat celé mezinárodní společenství. A pokud tato iniciativa eh, bude zahrnovat dva základní eh, elementy rezoluce 73, totiž příměří, konec vojenských akcí a uspokojení legitimních požadavků libijského lidu, aby mohli svůj stát budovat podle vlastní svobodné vůle, pak si myslím, že Libijci budou vyjednávat v, rámci, v tomto rámci zásad. Zprávy o al v Magrebu. Myslím si, že některé zbraně, které byly propašovány eh, do Libie přes Alžírsko, Myslím si, že většina zpráv eh, svědčí o tom, že se propašovaly tyto eh, zbraně z eh, vojenských táborů Kadáfiho a to proto, aby se tím dokazovalo tvrzení režimu, že nebude-li tady Kadáfi, pak v Magrebu bude mít eh, Al-Qaida skutečný vliv. On se tímto snaží dokazovat, jakoby, že toto tvrzení je pravdivé a že je v zájmu světa a zejména západu, aby Kadáfi zůstal u moci, aby tím pádem se Al-Qaida nešířila v zemích Magrebu. Myslím si, že většina evropských kruhů toto tvrzení okamžitě odmítla. Byla to vymyšlená historka, protože všichni věděli, že ve skutečnosti to byly Kadáfiho síly, které pašovaly tyto zbraně. A určitě to bude pomáhat, napomáhat šíření terorismu. Takže je důležité, aby mezinárodní společenství se postavilo proti tomuto nezodpovědnému chování. Přiměří zastavení palby, jakožto předběžná podmínka, nebo jak my si to vůbec představujeme a jak by se mělo monitorovat. Já bych nejprve k tomu řekla, že příměří v tradičním smyslu eh, této pojmu eh, většinou eh, je v případě, kdy dojde k válce mezi dvěma armádami, ale tady jde o to, aby se zastavily nepřátelské akce a zabíjení ze strany ma- mašinérie Kadáfiho proti civilistům, protože, jak víte, všechno to začalo na ulicích eh, Bengázy a některých eh, východních měst v Líbii. Byly to naprosto mírové demonstrace a tím to začalo. A naopak režim Kadáfiho se rozhodl, že eh, se uchýlí k násilí, že použije ostré, ostrou munici a začal zabíjet mladé lidi, účastníky demonstrací a to umožnilo, um, donutilo Libijce, aby začali bojovat bojovat, ale násilí, boj to není tím, co my jsme chtěli, co jsme si zvolili. A myslíme si, že my bychom okamžitě se chtěli vrátit k mírovým demonstracím, nechtěli bychom pokud možno eh, používat na svoji obranu zbraně. Pokud tedy příměřím rozumíme to, že dojde k nějaké eh, pauze, přerušení i v leteckých úderů ze strany NATO, to si myslím je na OSN a členských státech NATO, aby rozhodli zda podmínky rezoluce 1973 byly nebo nebyly splněny. Ale pro nás, Libijce, první prioritou je mírové demonstrovace my jsme začali bojovat jenom na vlastní obranu, nikoliv, eh, abych, že bychom se dopustili agrese. My máme legitimní požadavky a chceme, aby byly splněny, ať to stojí, co stojí i kdybychom měli prolet prolít poslední kapku libijské krve. Budeme pokračovat, dokud, nedoka- dokud ne, nebudou splněny legitimní požadavky, dokud naše země nebude svobodná a demokratická. Příměří tedy ano, mělo by být součástí řešení. Určitě by to byla nezbytná část jakéhokoliv řešení abychom poskytli příležitost eh, městům, které jsou v obležení a okupovány vojsky Kadáfiho, aby se jim mohla poskytnout alespoň základní humanitární pomoc. Ale to nemůže být samoučelem. Musíme také vyřešit tu druhou část rovnice. Musí totiž být zahájen i proces vyjednávání, který by vedl ke splnění našeho demokratického snu a to si ze své podstaty vynutí odchod Kadáfiho a jeho rodiny, protože si myslíme, že oni už opravdu přišli o poslední špetku legitimity, kterou možná někdy měli. Evropská unie jakožto aktér účastník monitorování příměří. Já si myslím, že to bude součást vyjednávacího procesu a čím eh, širší eh, bude zastoupení mezinárodního společenství, tím lépe. z hlediska toho, aby potom eh, se na tom dohodly všechny strany u stolu. Bude daleko lepší, když to zastřešení bude širší, než když to bude celá Evropská unie a nejenom jednotlivé evropské státy. Tak to je asi vše k těmto otázkám. Nemyslím si, že něco zbylo. Eh. Děkuji, pane předsedo. A nyní má slovo na tři minuty hm, pan Aci Giorgio. Nejprve bych eh, přivítal pana Čibrila. Chtěl bych mu říci, že jsem pečlivě naslouchal tomu, co říkal a poslouchal jsem jak tu úvodní část, tak potom i ty odpovědi. A možná, že tady není žádné definitivní řešení, ale v každém případě se zdá, že eh, už tady je něco, na čem byla dosažena schoda a my jsme tady proto, abychom tady spolu diskutovali upřímně a otevřeně a já bych proto chtěl tady předložit tři myšlenky panu Čebrilovi. Eh, zásah eh, mocností, které vedou operace v Líbii, tady by mě zajímalo, jestli je tady šance na to, že bude nastolen demokratický režim, které, který očekávají Libejci. Já mám dojem, že tito hráči, kteří eh, působí v Libyi, možná tak neusilují o demokracii. Nejsem o tom přesvědčen. Kdyby eh, jejich motivace byla demokratizace, tak by nečekali na vzpouru nebo tedy revoluci v Líbii a jednali by už eh, předtím samostatně. Ale tak to nebylo stalo se to, že teprve ve chvíli, eh, kdy eh, vypuk, že vlastně do té doby, než vypukla revoluce, tak preferovali eh, Gaddafiho nebo s ním jednali a byla tady dohoda s Anglií osvobodit některé atentátníky, kteří byli právě zadrženi v Anglii. Takže Teď eh, chcete, aby odešel Kadáfi a měla by tady být proto podpora, ale možná by bylo také dobré, abyste si položili otázku, jaká je skutečná motivace toho, co se děje v Líbii, těch zásahů zvenku. Já samozřejmě chápu, že Nik, nebo myslím si, že nikdo nemá právo zasáhnout eh, na území souseda, i když samozřejmě vidíte, že ten soused eh, bude zavražděn, tak potom je potřeba zasáhnout, ale je potřeba zasáhnout tak, aby to bylo, aby bylo dosaženo těch kýžených výsledků. A my dnes eh, zažíváme, že umírá stále více lidí, masakry a krve prolití pokračují a po Afganistánu a Iráku tady máme další takovou operaci, takže tady je potřeba vyslat jasnou, eh, eh, jasné poselství Evropské unie, aby postupovali tak, jak si to přejete. Další řečník. Děkuji, pan Kováček, tři minuty. Děkuji. Já chci poděkovat panu doktorovi Džibrilovi, že opět je zde s námi. Děkuji za aktuální informace. Vy jste řekl, že většina arabských států podporuje legitimní požadavky Libíců. A já bych rád, kdybyste nám řekl, jaký je poslední vývoj, co se týče kroku Arabské ligy a Africké unie, jak se snaží nalézt politické řešení. A myslíte si, že tyto dvě organizace by mohly konstruktivně přispět k vyřešení krize v Libii? A také se ptám, zdali vaše eh, rada navázala mm, nějaké vztahy se zástupci režimu. A především se ptám, poněvadž na začátku libijské revoluce jsme viděli, že eh, hodně tedy eh, zástupců nebo představitelů armády a vojáků přešlo k rebelům. A já se ptám, zdali i teď eh, dochází k podobným změnám, nebo do budoucna bude. Takové informace zatím v posledních měsících se k nám nedostaly. Bylo to pouze na začátku. A ještě, abych doplnil eh, pana Van Ordena. Eh, a má vaše prozatímní rada kontakt s Libici v zahraničí? A a syn bývalého monarchy Eh, měl by se hrát nějakou roli v budoucím politickém životě v demokratické Libii? A poslední otázka, protože jsem z Bulharska, tak se vás musím zeptat, zdali očekáváte, že dostanete nějaké další informace o eh, eh, těch bulharských tedy sestrách a tom palestinském lékaři a jejich kauze v Libii Eh, když tyto sestry byly obviněny tehdy, že, eh, eh, že nakazily libyské děti a tehdy to byla velká politická kauza, nejenom pro Libii, Bulharsko, ale i pro celou Evropskou unii, takže možná my teď očekáváme, že se to osvětlí nějak, že dostaneme nějaké nové informace, až Libie se vydá na cestu k demokracii, že to osvětlí, co to se tehdy stalo, jak to bylo a že se dozvíme nějaké základní informace, kontext o tomto. Děkuji, děkuji, pane Kovačev. A nyní má slovo pan Tanok. Tři minuty, prosím. Děkuji, pan... Děkuji, pane předseda, a, a srdečně vás vítám za skupinu EKR a velice vítám vaši odvahu a zejména vašich mladých lidí, kteří eh, kteří obětovali své životy. Mám několik otázek. Za prvé, proč Alžírsko pomáhá Kadáfimu? Proč umožňuje, by, aby žoldnaři a zbraně procházeli přes jejich území? Zdá se, že je to jediná sousední arabská země, která pomáhá režimu v Tripolisu. Trošku jste mě uklidnil, co se týče Al-Kaidy. Doufám, že už se teď rozlišuje, co tam opravdu se děje. Ten první spěch mezinárodní mezinárodního eh, eh, společenství, aby byl Kadáfi předvolán před mezinárodní soud. Pomohlo to nebo ho to zahnalo do kouta, protože kromě Zimbabwe vlastně by všude jinde riskoval zatknutí. A kdo nakonec bude evakuovat žoldnaře, protože budou linčováni pravděpodobně, pokud nebudou evakuováni. A je dnes už opravdová druhá fronta, kterou vedou berberští obyvatelé na západě a dostávají dostávají do zbraně? A poslední otázka, kdo bude financovat eh, Africká unii po Kadáfi? Eh, zda vy, vaše vláda, budete dále financovat eh, Africkou unii v éře po pádu Kadáfiho? Děkuji, pane Tanok. A nyní má slovo pan Džibril, tak prosím, devět minut, kdybyste mohl respektovat. Why not eight or ten? Proč ne osm nebo deset? protože eh, to je stejná doba, kterou měli oni, třikrát tři. Takže já se pokusím být velice stručný. Eh, a takže ty eh, země, které intervenují v Libii ve smyslu usnesení 1973, nikdo neříká, že tam eh, přišli ve jménu demokracie. Podle rezoluce oni tam přišli proto, aby zachránili životy civilistů, protože 17. Eh, února začalo to zabíjení a trvalo to více než měsíc, než vůbec eh, došlo ke intervenci. A takže byl to měsíc a dva dny, kdy se zabíjeli civilisti. Nikdo nemůže tedy tvrdit, že eh, tyto země tam přišly, aby zachránili demokracii, protože demokracie eh, nemůže být exportována, respektive importována. Eh, takže pokud demokracie není zakořeněna v hlavách, v mysli lidí, tak a to nejde. Třeba i když tam přeneseme různé modely, jak by to mělo vypadat s volbami, s pluralitou stran a podobně. Takže eh, nejprve je třeba, aby eh, lidé byli duchem demokrati, jinak to všechno se nepodaří. Já s vámi souhlasím. Tato intervence není ve jménu na demokracie, to nikdo nikdy netvrdil, ale také i tvrdím, že od roku 2002 máme humanitární mezinárodní právo a mezinárodní eh, eh, eh, společenství nemůže jen tak sledovat, že někde se páchá genocida. To nejde. To je dnes skor ve světě médií a internetu, globalizace, tak to nejde. My se musíme chovat podle toho, co vidíme na vlastní oči jinak by to bylo zcela v rozporu a byl by ten rozpor eh, v nás samotných. My bychom jednali eh, eh, proti našim principům. Já myslím, že i ty země, které mm, vojensky se nepodílí, tak v podstatě podporují nás jinak, jinými prostředky, a, aby se zastavila tato tragédie. A Africká unie, Arabská liga. No, Afri- Evropská unie předložila cestovní mapu, kde jednou apeluje na příměří, na to, aby se jednalo, aby ty různé strany začaly jednat a vyřešili to politicky. Ale eh, neapeluje se tam eh, na to, aby to jednání splnilo určité cíle, neapeluje se na změnu režimu, neapeluje se tam na reformy, jenom na takové kosmetické změny ke kterým by mělo dojít v rámci stávajícího režimu. Proto to vůbec není nic, o čem by se u nás ani diskutovalo. Potom noví odpadlíci. Očekávám odpadlíky. Ano, e, asi k tomu odpadlictví dochází každý den, čím dál více a více dní e, lidí. Někteří jsou vojáci třeba, někteří jsou tedy úředníci takového středního ranku, ale my jsme očekávali určité odpadlíky, ale v podstatě ono to bylo zmanipulováno režimem. Oni tak infiltrovali do opozice a řekli, že jsou disidenti odpadlíci, ale jenom proto, aby se dostali na druhou stranu, aby hm, mohli infiltrovat. Potom zdali tedy vnuk eh, bývalého eh, krále by měl mít nějakou roli. Nikdo není vyloučen z toho politického procesu protože jinak to bychom se chovali jako Gaddafiho režim, kdybychom vylučovali a priori toho či onoho. Bulharské sestry a jejich kauza. Pokud zde my tvrdíme, že chceme nastolit právní stát po té, co všechno toto skončí u nás, tak já myslím, že jakákoliv újma spravedlnosti, které se dopustil kdokoliv, e, znamená, že to musíme přehodnotit eh, tu kauzu, otevřít a eh, opravit, rektifikovat, eh, takže asi měli bychom to ale znovu vyšetřovat nebo ne. Já myslím, že ano, veškeré bezpráví by se mělo napravit. A proč Alžírsko pomáhá Kadáfimu? To podle mě doufám, že naši Alžířští alžírští bratři. Já dělám rozdíl mezi vládou a alžírským lidem. Tak já doufám, že oni vyslechnou hlas rozumu a že si řeknou, že historii píšou lidé, lid. A my e, v 50. letech jsme podporovali alžírskou revoluci a e, Libici tehdy udělali vše, prodali svůj majetek, aby mohli finančně se podílet na té revoluci. Oni prolili vlastní krev na alžírské půdě, kdy bojovali proti kolonialismu. A já si nemyslím a doufám tedy, že e, tam převládne hlas rozumu. Nakonec. Proč? Ano, mají asi vlastní e, důvody možné, možná ty berberské struktury na jihu, třeba se bojí toho, že se eh, rozšíří ta revoluce, já nevím, na marocké straně tam probíhá určité reformní hnutí, aby se zabránilo šíření revoluce. V Tunisku již proběhla revoluce, v Libii probíhá, takže mm, jediná země, která tam zbývá, je Alžírsko. Možná úspěch libijského modelu bude nakažlivý pro jiné země kolem. A rozhodnutí Mezinárodního, eh, soudní, Mezinárodního trestního soudu, zdali zatlačí ho do kouta, no možná, ale oni měli volbu, jak rozhodnout. A i teď, co tedy konečně vydali rozhodnutí, tak zde jsou různé eh, možnosti tedy, jak zastavit krve prolití, ale to je ale na Kadáfim, aby to rozhodl. Je to na něm. On má toto v moci zastavit krve prolití okamžitě. A kdo bude financovat Africkou unii po Kadáfim? No, já myslím, že tato organizace Africké jednoty začala v roce 63, daleko dřív, než se Kadáfi dostal, dostal k moci v roce 69 a mm, financovala se, fungovala v pořádku, tak já si nemyslím, že kdyby financování nějaké organizace záviselo pouze na jednom členovi, tak to by měla ta organizace velký problém. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Čibrilé. Nejenom, že jste dodržel 9 <laughs> minut, dokonce jste i ušetřil jednu či dvě. A nyní má slovo na tři minuty eh, paní Lezing. Dank. Děkuji. Padlo tady mnoho otázek, které se týkaly fáze přechodu. A já bych chtěla položit několik otázek v širší nebo v další perspektivě, a to především pokud jde o vaše představy o hospodářství, protože dosud eh, libejská ropa byla zúčtovávána před postup EPSA pomlčka 4 a to bylo velice eh, nevýhodné pro některé zahraniční firmy. A mě by zajímalo, jestli ten systém chcete změnit protože první ropa eh, z kontrolovaných eh, oblastí už byla dodána, nebo z těch oblastí, které tady byly eh, osvobozeny. A mě by zajímalo, jestli chcete také mít větší privatizaci ropného průmyslu, než to bylo dosud. Potom byly tady také otázky k Africké unii a Libie tady hraje důležitou roli, pokud jde o finanční architekturu v Africe, Africký měnový fond, Africká investiční banka, Africká centrální banka. Doníváte se, že tato role by měla být zachována i do budoucnosti a nebo můžete říci, jak si tu roli do budoucna představujete? Potom jedna osobní otázka. Pokud skončí konflikt Kandidoval byste do vlády? Děkuji. Děkuji, paní Lezing. A nyní má slovo na tři minuty pan Dav. Prosím. Pane Džibrila, musím přiznat, že vaše slova nezní příliš optimistické ohledně vyhlídek eh, na dosažení eh, řešení prostřednictvím vyjednávání. Já plně oceňuji vaše mírové úmysly, ale eh, musím vám říct zcela na rovinu. zeptat se, jaké další vojenské kroky budou podle vašeho názoru nezbytné, aby byl odstraněn Kadáfiho režim. A co zase jinak očekáváte nebo požadujete od NATO? abych eh, se zeptal konkrétněji a možná jednodušeji. Zdroje financování Národní eh, rady přechodu. Máte už eh, přístup k mezinárodním fondům, které byly zmrazeny? Myslím tím finanční prostředky Kadáfiho rodiny. Děkuji. Děkuji, pane Daf. Nyní má slovo paní Flotter. Tři minuty. Chtěla bych položit dvě otázky, které jsou spíše nepříjemné, protože první se týká porušování lidských eh, práv, které byly nedávno dokumentovány a není to poprvé. Eh, Dokumentoval to Human Rights Watch a týkalo se to eh, právě eh, zbouřenců a mě by zajímalo, jakým způsobem na to reagujete, na tyto zprávy. Myslíte si, eh, že to jsou zkrátka takové vedlejší účinky konfliktu, anebo se eh, hlásíte ke své zodpovědnosti, protože vybojujete samozřejmě že právní stát, svobody a tak dále a máte tady určité mechanismy a mě by zajímalo, jestli jste, cítíte zodpovědnost za tyto eh, činy, kde došlo k porušování lidských práv. Druhá otázka. Byla jsem velice překvapená, když jste s Itálií eh, tak rychle podepsali dohodu o migraci, mě by zaj- já bych spíše očekávala nějaký jasný apel na evropské státy, aby pomohli milionu utečenců z Libie, které, kteří jsou eh, v Tunisku, eh, v Nigerii, v Egyptě přijímáni za obtížných podmínek a pokud jste podepsal tuto smlouvu, tak si myslíte, že ehm, tady je možné přijímat tyto uprchlíky a že můžete zajistit, nebo že mohou být zajištěna eh, pro jejich práva, jejich dodržování. Mě by zajímalo, jak se stavíte k této odpovědnosti, eh, kterou jste vlastně na sebe vzal tím, že jste podepsal eh, tuto smlouvu. Děkuji. Děkuji, paní Flotr. A nyní nakonec máte slovo. Ohledně privatizace eh, ropného sektoru a ropných společností to eh, budou rozhodovat Libyjci, libijský lid, ne já. Eh, musíte si uvědomit, že my jsme jenom přechodný orgán, orgán pro přechod, ne období, tudíž my nemůžeme nic rozhodovat za budoucí vládu. My nemůžeme eh, rozhodovat o tom, jaké budou libijské volby v minulosti, jaké bude, jaký bude typ naší ekonomiky, jako budeme mít strategii pro rozvoj. To budou rozhodovat Libijci. Toto je jenom orgán vytvořený na přechodné období k konkrétnímu účelu. Proto my nemůžeme řešit strategické věci, to budou řešit Libijci. Úloha Libie v africkém kontextu bude jistě i nadále významná, protože to je i otázka zeměpisného po, po, eh, zeměpisné polohy. Nesmíme zapomínat, že Libie představuje bránu eh, mezi Afrikou a Evropou. Je to strategická poloha, proto si Libie nemůže dovolit nehrát významnou strategickou úlohu v tomto kontextu. Pak osobní otázka ohledně zda toho, zda já eh, budu ochoten kandidovat, zda budu ve vládě eventuálně. Ne, já určitě nebudu hrát žádnou oficiální úlohu, až tato těžká doba bude za námi. To je závazek, který jsem dal a dodržím ho ohledně toho, co je zapotřebí z vojenského hlediska, aby ta těžká doba skončila, ta těžká zkouška. Nejprve bych chtěl říci, že já nejsem pesimista pokud existuje odhodlání Libijců bojovat za splnění svých vlastních legitimních požadavků, pak jsem optimistický, že se toho dosáhne. Je to jenom otázka času. Zda se toho dosáhne prostřednictvím vojenského odporu či politickými prostředky a jak dlouho to bude trvat, to podle mě není tak důležité. Důležité je, aby lidé mohli provést svoji vlastní volbu, už tak učinili a už není možné se vrátit do, budouc, do minulosti, protože eh, bude nový pořádek. Co potřebujeme od NATO? Já bych spíše eh, používal termín mezinárodní společenství, protože eh, v tomto kampani jsou zapojeny i jiné státy vede to na to, ale účastní se toho i jiné státy, tohoto tažení této eh, kampaně na ochranu civilistů. Pokud bude pokračovat zabíjení civilistů, pak bude třeba, aby nadále ehm, plnili rozhodnutí chránit civilisty. Nechceme, aby někdo za nás bojoval naši válku, jenom chceme, aby lidé na celém světě si uvědomili a pochopili, jaké jsou naše legitimní požadavky a umožni, pomohli nám dosáhnout jich politickým, vojenským, ekonomickým způsobem, jakým jakýmikoliv prostředky. Na to ale sehrává svoji úlohu podle toho, jak je to řečeno v příslušné rezoluci OSN. My děláme vše, co můžeme v terénu, politicky, všemi prostředky, které můžeme použít. Nepo, nebudeme váhat je použít, abychom dosáhli našeho cíle, jimž je vytvořit demokratickou Libii. Zdroje financování eh, naší rady. Taková financování se nekoná protože ta funguje, tato rada eh, má velice kritickou finanční situaci. Eh, libijské banky více než 300 milionů libijských dinárů eh, byly vydány během prvních tří měsíců a státní úředníci už po dva po sobě následující měsíce nedostali platy. Opravdu už nám docházejí léky. Odhadujeme, eh, že bychom potřebovali asi 500 milionů dolarů, jenom abychom si na příští půl roku obstarali léky. Máme nedostatek potravin a to určitě se ještě více projeví během ramadánu, kdy normálně lidé konzumují více. Potřebujeme oděvy, potřebujeme všechny základní potřeby života. A myslím si, že za půl druhé měsíce by se měly znovu otevřít školy, ale my bohužel nebudeme mít finanční prostředky, abychom mohli přijmout více než půl druhá milionů žáků a jenom v určitých oblastech. Proto bych si velice přál, aby se našly i jiné způsoby pro financování. Má, dostáváme různé příspěvky od libijských podnikatelů, od libijců, kteří žijí v diaspoře, ale peníze nám docházejí protože naše vlastní mezi, finanční prostředky eh, jsou eh, zmrazeny v mezinárodních bankách a my k ním nemáme přístup, že eh, jsou to vlastně prostředky režimu. Ale zase my tím pádem nemáme možnost řešit základní potřeby. Pak bylo několik incidentů porušování lidských práv. To se stalo v prvních dnech revoluce. Jsou to skutečné incidenty a probíhá vyšetřování aby se zjistilo, kdo za to mohl. A mohu vás ujistit, že ať už bude obviněn kdokoliv, bude pohnán před soud. A protože tady nelze nic tvrdit, eh, co se týče lidských práv a demokracie. My musíme opravdu být věrně našim hodnotám. Pak ohledně dohody s Itálií. Viděli jste ten kus papíru? Já se ptám, viděl jste to? Viděla jste to? dobře, měla by se to vidět, než se budete ptát, že zaprvé to nebyla dohoda, bylo to memorandum porozumění a nebyla žádná dohoda ohledně ilegální migraci. Tam se jenom jednalo o to, jak řešit nelegální imigraci v souladu s mezinárodním právem a se zásadami lidských práv, ale ža- nic, žádné závazky nebyly učiněny. Bylo to jenom memorandum porozumění, žádná dohoda. Eh, naše rada nemá žádnou pravomoce podepisovat dohody či smlouvy, čili je to pouze memorandum porozumění. Je to jenom na vysvětlenou. Bene. Eh, Dobře, děkuji. Děkuji panu předsedovi Čibrilovi. Bylo to velice zajímavé, užitečné setkání a doufáme všichni, že se setkáme ještě v budoucnu a především v době, až ve vaší zemi zavládne mír a budete na cestě k demokracii. Eh, tím jsme uzavřeli naší schůzi a budeme pokračovat 31. srpna a všem přítomným eh, Eh, tedy eh, všem zmocněným a ostatním eh, tedy přeji hezké léto. Another situation after uh, <laughs> the civil war with the European